také o otázku odpovědného rybolovu, ekonomické udržitelnosti, zájmu rybářů a celého hospodářství. Děkuji. Děkuji, panu Milána. Dovolím si vám oznámit, že písemné prohlášení 52, které se týká dětí s Downovým syndromem, rovněž si získalo většinové podpisy, většinový počet podpisů, což znamená, že v souladu s článkem 123 služebního řádu Evropského parlamentu bude jednak zasláno adresátům a jednak bude i e, zveřejněno v zápisu, včetně podpisu. A nyní prosím pana e, Kutase jako spoluautora či, nebo autora o slovo. Eh, În primul rând vreau să mulțumesc... Eh, děkuji, paní eh, předsedající. Nejdříve bych chtěl srdečně poděkovat všem kolegům, kteří nás u této iniciativy takto podpořili. rovněž děkuji spoluautorům paní Dančela, panu Nikola, mm, panu Tarabela a panu Ulpa, Ulman, Ulmarovi. Rovněž děkuji všem spolupracovníkům, asistentům, kteří se zasadili o prosazení této iniciativy. Myslím si, že naše dnešní poselství je vlastně jednoduché, ale zároveň velice mocné z pohledu eh, symboliky. Eh, parlament eh, vyjadřuje solidaritu s dětmi s Downovým syndromem, zasazuje se o jejich práva, aby mohla být integrována do naší mnohovrstevnaté společnosti. Děkuji, paní pane Kutasi, a nyní už přecházíme k hlasu hlasování. Tedy hlasujeme v rámci zjednodušeného hlasování o zprávě eh, pana eh, Cabrno.